Okay, dear colleagues. Vážení kolegové, dobré odpoledne, zahájíme naše zasedání přijetím pořadu jednání. Je přijat a schvalujeme také zápis setkání předchozí z května a června. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vyjádřil. Eh, jde o opravu, která pravděpodobně nebyla učiněna. Jde o zápis jednání z 26. května pod 5 hlasování. Byla opatření, co se týče rezilience úvěrových institucí v Evropské unie, vlastně reforma bankovního sektoru. Tam eh, bylo tam bylo určité tady určitý výsled, výsledek oznámen a paní Petikanen eh, sekretariátu vysvětlila, že její strojek nefungoval a že také hlasovala pra, pro, neboli, že tedy eh, je to 30-30, eh, na výsledku to nic nemění, ale myslím, že by se to do zápisu mělo dát, jestli by to bylo dobré, takže to jsem chtěl jenom poznamenat. Já jsem dostal ten dopis paní Petikajnen a můžeme tedy si toto do zápisu uvést, ale výsledek eh, hlasování retrospektivně měnit nelze. Pokud já tomu rozumím, tak ten hlas paní Pitikainen byl zaznamenán, zřejmě šlo o technickou chybu, ale šlo o elektronické hlasování a do toho počtu se dostala. Neboli teď nemůžeme nějakým způsobem zpětně zjišťovat to eh, hlasování. Já, jestli si přejete, do zápisu z jednání mohu poukázat na dopis eh, paní kolegyně, ale nechtěl bych eh, měnit výsledek hlasování, což by zřejmě stejně neměnilo výsledek. Je to technická a právní záležitost, Nemohu to tedy zde rozhodnout, musím se poradit. Mohu to tedy do zápisu nechat poznamenat a ten problém po příslušné konzultaci s parlamentní službou o běžném postupu v takovéto situaci ještě proberu. Elíza? Ano, e, jednalo se o tuto otázku. Já jsem se účastnila toho hlasování a nevzpomínám si na žádné předchozí oznámení, takže ne, nebylo řečeno, že ten strojek nefungoval nebo něco takového, takže já si myslím, že je to můžete uvést do zápisu, ale nemělo by se měnit, eh, neměl by se měnit výsledek hlasování, protože jinak budeme postupovat při každé schůzi jinak. Dobře, takže toto poznamenáme, vrátíme se k tomu můžeme pozdržet tedy schválení tohoto zápisu, buď eh, třeba do příštího našeho zasedání nebo do zítřka. A než se eh, pustíme do bodu 345 na našem pořadu jednání, chci oznámit kolegům, že co se týče setkání koordinátorů, padla žádost a rozhodnutí koordinátorů poněkud pozměnit náš postup, co se týče řečnické doby, takže přejdeme na automatický systém. Vypnutí mikrofonu po určené řečnické době. Uvidíme, jak toto bude fungovat a já to tedy dnes začnu uplatňovat. Chci vás na to všechny upozornit, že tedy Každý dostane pět minut a potom bude mikrofon vypnut a e, koordinátoři o toto požádali a já bych chtěla, aby koordinátoři tedy také požádali kolegy, aby všichni chodili včas, protože jinak by bylo nutno ta, ty schůze, ta setkání začínat, e, tedy s absencemi to by nebylo dobré protože není možné začínat později. Eh, k bodu 3, 4 a 5, protože to je vlastně jeden bod, jedná se o slyšení se třemi předsedy třech orgánů evropských ESA. Toto slyšení probíhá podle článku 51 nařízení, ale pro nás to není jenom eh, právní závazek, pro nás je to i potěšení spolupráce se všemi třemi orgány ESA probíhají výborně. Samozřejmě jako vždy se někdy shodneme, někdy neschodneme. Na některých eh, bodech je potřeba dále pracovat, ale osobně mohu říci, že jsem velmi spokojen s naší spoluprací se třemi předsedy orgánů ESA i s ESMA obecně, takže je vítám nejen formálně a očekávám samozřejmě eh, i debatu po jejich prezentaci. Budeme postupovat podle eh, právního základu, budeme hovořit o budoucích výzvách. Nacházíme se totiž ve zcela zásadní době, kdy mandát vytvořit jednotná pravidla, tedy máme, ale zbližování dozoru eh, bude stále důležitější, takže i to očekávám, že eh, bude patřit k tématům vystoupení těchto tří předsedů. Jak víte, nejprve eh, vystoupí pan Major jako předseda Evropského orgánu pro cené papíry a trhy. Má 10 minut a Posléze budou hovořit Andrea Enria a Gabriel Bernardino každý pět minut a potom budeme mít tedy každý eh, pět minut a to velmi přísně. Tady nikdo nebude mít víc. Týdne máte slovo. Děkuji, Roberto, za laskavé eh, uvítání. Děkuji také za pozitivní poznámky, které se týkají spolupráce eh, i z naší eh, strany, je to tak. Děkuji za laskavé uvítání. Řekl jste, že budete přísně tedy vyžadovat dodržování řečnického, řečnické doby. Já se pokusím také o kázeň nehovořit déle než 10 minut. Pane předsedo, vážení poslanci, v roce 2015 eh, VES vedla ESMA ve práci společného výboru dozorových orgánů a já jako předseda tohoto společného výboru vás chci seznámit s touto činností za poslední rok. Společný výbor eh, je fórum eh, koordinace a výměny informací mezi orgány ESA. V této úloze chci podtrhnout, že hlavní eh, směr naší spolupráce byl ochrana spotřebitele a hodnocení rizik napříč odvětvími v Evropské unie unii. Také jsme hodně postoupili, co se týče e, spolupráce e, nad jednotnými pravidly e, v oblasti bankovní, pojišťovnictví a tržní, včetně ratingových agentur, sekuritizace a finančních konglomerátů. Nejprve chci hovořit o ochraně spotřebitelů. Naše regulativní práce se zaměřuje na společný mandát, co se týče PRIP, Maximálně se snažíme zajistit, aby klíčový informační dokument eh, pro eh, retailové spotřebitele eh, byl takový, aby lépe pochopili investice a pojišťovnické produkty. Mimo to jsme začali zkoumat vývoj v oblasti automatizace finančních pokynů nebo rad pro retailové spotřebitele. Také jsme Eh, uspořádali třetí vydání eh, nebo uspořádali Den ochrany spotřebitele ve Frankfurtu, což byla skvělá příležitost. Co se týče eh, co se týče hodnocení rizik, náš společný výbor vypracoval dvě zprávy, které identifikují klíčová rizika a zranitelnost finančního systému těmto hlavním rizikům eh, patří eh, prodloužený slabý ekonomický růst, eh, nízké úrokové sazby, vysoká volatilita finančních trhů a nízká ziskovost finančních institucí. Společný výbor také hodnotí rizika v bankovnictví a pojišťovnictví a snaží se přijít na společné politické reakce. Probíhá také regulativní práce ze strany společného výboru podle e, směrnici, směrnice pro, o finančních konglomerátech e, máme dva klíčové mandáty, které mají, e, byly dokončeny v roce 2014 a v rámci toho jsme také zahájili různé společné práce, které se týkají čtvrté směrnice proti praní peněz. V reakci na politickou debatu Eh, o obnovení finančních trhů eh, jsme také eh, zveřejnili zprávu, která identifikuje problémy v regulativním rámci, tak, abychom přispěli, přispěli tedy k úspěšnému projektu CMU. A když si uvědomujeme veškeré úsilí vašeho výboru zlepšit rozpočet všech orgánů ESA, chci říci, že eh, naše zdroje nestačí a eh, návrh rozpočtu na rok 2016 není lepší a dokonce zhoršuje naši finanční situaci. Eh, bez zcela závažného přepracování ze strany rozpočtového orgánu budeme pravděpodobně muset zrušit plnění některých úkolů a některé spozdit. My v nadcházejícím roce budeme pokračovat na extenzivní práci na úrovni 2 a dobrá spolupráce s vaším výborem je zcela zásadní. Chceme spolupracovat co nejtransparentněji a nejotevřeněji, tak, jak se to předpokládá e, v našich zakládajících dokumentech a chceme Eh, také zorganizovat neformální výměny názorů. Budeme vám poskytovat písemné i ústní informace, tak eh, abyste věděli, k jakým rozhodnutím jsme dospěli. A nyní, co se týče ESMA. Když prezentuji práci a úspěchy ESMA za poslední rok, Myslím, že je potřeba se ohlédnout také na eh, cíle při našem založení. Proč vlastně Evropský parlament s radou a komisí eh, ESMU založili? Eh, k ke zlepšení ochrany investorů a k zajištění stability a dobrého fungování finančních trhů. My tyto cíle, těchto cílů dosahujeme dvěma způsoby vypracováním jednotných pravidel pro finanční trhy a zajištěním e, jejich, e, jejich aplikace po, po e, celé Evropské unii. Repositories. prezentace. A nyní Gabriel Bernardino Ejopa. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení členové ekonu, děkuji za pozvání, která mi umožňuje nejen se podělit o výsledky, ale také o výzvy EOPy. A začnu největší výzvou, což je konvergence v oblasti kontroly. Naše hlavní zaměření bylo na řízení Solvenci 2 a konvergenci v oblasti dohledu. A je třeba zajistit maximální konvergenci v celé Evropské unii. Jako první krok po zajištění této konzistentnosti v posledních 12 měsících EIOPA eh, poskytla 18 prováděcích technických norem Eh, zejména co se týče harmonizace v oblasti reportingu a také dva soubory eh, pokynů, které pokrývají klíčové oblasti nařízení Solvency 2. Některé tyto pokyny se týkají uvádění do souladu procesu dohledu, jiné poskytují větší jasnost společnostem a snižují riziko rozporného výkladu u národních orgánů dohledu. Eh, regulační stabilita je klíčová pro nařízení Solvency II. EIOPA rychle reagovala na požadavek, aby se postupně zabývala projektům v oblasti infrastruktury. Spustili jsme veřejnou konzultaci v červenci a nabídli jsme nové definice a nová kritéria pro definování kvalifikované infrastruktury v oblasti dluhu, což umožní specifické zacházení podle příslušných vzorců. To bude také důležité pro práce na CMU. Nová legislativa, nová legislativa je vždy náročnější pro malé podniky a tak jsme uplatnili zásadu proporcionality v naší práci. Proporcionalita je zakotvena také v regulačních šablonách podle nařízení Solvenci 2 a regulačních nákladů. Rep, nároky na reporting budou významně sníženy pro malé a střední podniky. Abychom podpořili malé a střední podniky více, na le, v létě jsme eh, zveřejnili nástroj, který, který jim pomůže vytvářet, měnit dokumenty, které se týkají reportingu. Tento nástroj je zdarma a náš odhad je, že asi 12 podniků v Evropské unii budou tento nástroj využívat. Pokud jde o přípravu realizace nařízení Solvency 2, tak jsme eh, vytvořili prioritu u analýzy konzistentnosti a rozhodnutí v oblasti dohledu, zejména v, při schvalování vnitřních modelů. Pokud jde o materiální rozdíly, které jsme zjištili, EIOPA vydala e, stanovisko o dohledu u vnitřních modelů, pokud jde o angažovanost v oblasti státního dluhu a také rozhodnutí v oblasti ekvivalentnosti. Náš tým, naše týmy v oblasti dohledu poskytují národním orgánům nezávislou zpětnou vazbu, pokud jde o postupy v oblasti dohledu. A v referenčním období tyto týmy provedly 18 bilaterálních návštěv eh, u národních orgánů. EOPA se zabývala také mm, u národními orgány v Rumunsku, pokud je o posílení dohledu. Máme revizi také výsledovek a na rumunských trzích jsme rozpoznali potřebu upravit eh, příslušné eh, poměry a také jsme vyhodnotili dosavadní postupy v oblasti dolů. Bylo to zásadní, bylo to zásadní snad pro posílení, eh, posílení důvěry spotřebitelů v trh pojišťovnictví v Rumunsku. Také jsme se snažili o rozvoj mezinárodních norm v oblasti pojišťovnictví. Naše přítomnost v mezinárodních eh, mezinárodní společ, eh, asociaci dohledu v oblasti pojišťovnictví byla katalyzátorem pro další orgány. Některé další zásady jsou součást naší ADN a vedou naše, naši práci. Pokud jde o eh, naplňování pokud je o dohled nad eh, trhy a nad jednotlivými produkty v oblasti pojišťovnictví, my jsme se snažili vytvořit eh, specifický rámec pro dohled, který předjímá eh, poškození klienta a jde o tedy předvídání spíše než reakci ex post. Jde o specifický monitoring, pokud je o riziko a využití tematických kontrol na základě určitých konkrétních ukazatelů. Pokud je o důchodové pojištění, zabývali jsme se eh, evropským rámcem pro osobní penzijní produkty. Navrhli jsme vytvoření jednot, jednoduchého, standardizovaného, plně průhledného, eh, všeevropského penzijního produktu, který by byl v souladu s rozvojem Unie kapitálových trhů. V kontextu vynosného trhu. Snažili jsme se o rozvoj koordinovaných eh, zátěžových eh, zkoušek. V oblasti pojišťovnictví jsme provedli na konci roku celoevropské zátěžové zkoušky pro celoevropské podniky na základě požadavku pro nařízení Solvenci 2. Tyto zátěžové zkoušky ukázaly, že pojišťovnictví je zranitelné na základě scénáře, kdy jde krizi u aktiv a snižování pojistného. EIOPA vytvořila doporučení pro národní orgány a tato doporučení rozpoznala zranitelnost a řeší konzistentně. V květnu jsme, spoš, jsme spustili zatěžové zkoušky u profesních eh, důchodových pojištění a tam jsme zjistili zranitelnost Například eh, pokles v ceně aktiv a kromě toho u solventnosti penzijních fondů sbíráme kvantitativní údaje o dopadu jednotlivých eh, přístupů v oblasti dohledu. Chceme dokončit naši vlastní iniciativu v první polovině příštího roku a vydáme stanovisko o možném rámci pro vyhodnocení udržitelnosti eh, penzijních příslibů. Nyní, co se týče dva hlavní body v následujících letech. Za prvé, tedy vyhodnocení po nastoupení nového nařízení. Budeme velmi pozorní, pokud je o nežádoucí účinky nařízení Solvenci 2, zejména pokud budou mít negativní dopad na spotřebitele oblasti jako investiční chování pojistitelů a vhodnost pojištění budou mít zvláštní pozornost. Za druhé, konvergence praxe v oblasti dohledu přes významný pokrok, který jsme již zaznamenali při vytváření e, kultury dohledu v Evropě. Konvergence je obrovskou výzvou a výhody konvergence a dohledu jsou jasné. Chceme, aby se prokázal význam těchto procesů při konzistentnosti dohledu v Evropské unii jsme na vnitřním trhu a kvalita národního dohledu není jenom místní otázkou. Je to otázka celoevropská a systém dohledu bude tak silný, jak jeho nejslabší článek. Čím silnější dohled na evropské úrovni je tedy žádoucí. Důvěryhodný a nezávislý dohled je klíčový pro zlepšení důvěry spotřebitelů a investorů. A je to v zájmu všech zúčastných stran, aby zde byly dostatečné lidské a hmotné zdroje, aby národní orgány uplatňovaly rizikovou konvergenci. A na to se soustředíme v následujících letech a chci využít této přítosti, abych vám poděkoval za trvalou podporu práce EOP a dosažení jejich cílů a upřímně doufám, že budeme i nadále provádět naše snahy v duchu plodné spolupráce ve prospěch ochrany spotřebitelů a stability na trhu. Děkuji, Gabrieli, za váš zajímavý výklad. Máme velký zájem o tyto otázky a chceme s vámi podrobně projednávat některé body, zejména takzvaný PEMP. E a nyní zahájím otázky a možná musím upřesnit, že otázka automat baptismu, je, že dáme dvě minuty na odpověď, takže vypneme mikrofon po dvou minutách a nejdříve pan Buchert. Děkuji, pane předsedu. Já se pokusím zůstat pod dvěma minutami. Já chci také poděkovat všem třem řečníkům za prezentaci, ale rozhodl jsem se vzhledem k časovému omezení Eh, podat eh, otázku Gabrielu Bernardinimu. Solventnost 2 musí tady v té známé formě eh, být aplikována do 1. ledna 2016. O tom nelze pochybovat a nelze to změnit. Já bych se chtěl zeptat předsedy EOPA, jak podle jeho názoru zapadá do tohoto eh, obrazu, že eh, komise eh, požádala odložit určité odložit určité technické normy jejich provádění. Komise má bdít tedy nad dodržováním zákonu, neměla by tedy sama tedy tato pravidla porušovat. Zajímá mě, jak eh, vnímáte tedy eh, to, tu oznámenou změnu těch eh, aktů přenesené pravomoci? Mluvil jsem ještě kratší dobu, než mi bylo povoleno. Děkuji, Gabriel. Děkuji, pane Burgharte, za tuto otázku. Jak víte, Jedna ze zásadních věcí pro EOPu, a to jsme jasně tvrdili ve všech politických debatách, k nímž jsme byli přizváni, a já jsem to také sám řekl v prezentaci, je stabilita e, regulačních požadavků. Takže rozhodně neradíme v tuto dobu, kdy od 1. ledna 2016 se má provádět oslovenost 2, nějakým způsobem měnit stávající regulativní požadavky. Víte, že jsou určité tady požadavky na změny ze strany CMU a pak také zde byl ten problém specificky ITS, kde jsme byli tedy osloveni komisí a bylo nám řečeno, že uvažují o určitých změnách eh, na té úrovni dvě. I parlament o tom uvažoval a vzhledem k tomu jsme se rozhodli Eh, tady zabránit zmatku, kdy my bychom něco zveřejnili a komise potom by zveřejnila něco jiného. A my bychom to měli reflektovat tedy eh, v RTS. Takže čekáme na dohodu eh, s komisí a parlamentem, pakliže dojde ke změnám v těch aktech přenesené pravomoci, tak to zapracujeme. Ale jinak se snažíme postupovat ve shodě s politikou ve prospěch stability ještě předtím, než Solventnost 2 se bude aplikovat. A potom tedy až bude dost času k provedení revizí a hodnocení, tak zhodnotíme tedy ty dopady uh, eh, solventnosti 2. Burkhardt? Eh, ještě nějaká doba zbývá, takže já bych rád na to eh, odpověděl já bych si také přál, aby EIOPA nás zde v parlamentu bývala o tom přímo informoval. A podle mého názoru, jestli eh, se mají odložit ty prováděcí technické eh, normy, protože se plánují změny eh, v aktech přenesené pravomoci, tak si myslím, že je to vlastně porušení toho, co už bylo dohodnuto. A ještě chci doplnit, že je potřeba brát ohled na to, že parlament vlastně by měl mít eh, minimálně tři měsíce čas na zhodnocení těch aktů přenesené pravomoci. To chci jasně říci. To jenom stručně vlastně v odpověď eh, na vaše vystoupení, ale nakonec jsme měli pět minut. Ano. Dobře, a dále Elisa Ferreira. Eh, e Děkuji. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši přítomnost, za práci, kterou odvádíte během let, která byla na počátku nové funkce. A jedna odpověď eh, pro každého z vás na moji otázku, pokud jde o omezení v oblasti rozpočtové, na která narážíme. Eh, pokud jde o požadavky, které na vás směřují, já bych chtěla vědět, eh, jaká je vaše strategie. A ráda bych věděla, která legislativa úrovně 1 by mohla být spochybněna z důvodu nedostatku zdrojů díky které byste nedosahovali svých cílů. E, ve zprávě kolegy Gigolda parlament navrhl posílit mandát evropských orgánů dohledu ESA, tedy ve funkci povinného zprostředkovatele. Tedy měli byste větší pravomoci. Je to podle vás schudné a jaké jsou podmínky této schudnosti? Vy jste všichni zmínili potřebu harmonizace eh, postupu při dohledu na národní úrovni. To je zcela zřejmá věc, ale do jaké míry vaše tři orgány dohromady vytvořily takové mm, pracovní metody, aby v konkrétní instituci, která eh, působí na všech možných úrovních, abyste dosahovali toho cíle. Jak tedy dosáhnout eh, Eh, pod, pod, podrobných stanovisek s tím, že to je věc, která je klíčová pro společnou strategii na vnitřním trhu, pro velké firmy, pro velké skupiny, kde je systémové riziko. Let me um, first respond to... Dovolte, abych nejprve zareagoval na ty první dva body, co se týče rozpočtu a mediace. Já jsem úplně dobře neporozuměl tomu poslednímu bodu. Za prvé k rozpočtu, proto také jsme přistoupili ke společnému změní v tom vyjádření společného výboru, co se týče současného rozpočtu a e, problémů e, s ním e, spojených. Proč bychom nemohli vykonávat náš právní mandát? Specificky pro ESMA Eh, kolegové také eh, uvedou příklady ze svých oblastí. My už jsme parlamentu vlastně eh, oznamovali, jaké právní požadavky bychom nemohli plnit. Co se týče rozpočtu z Loňska, už jsme řekli, že je řada výstupů, které nebudeme moci splnit v roce 2015 a myslím, že něco podobného se odehraje v roce 2016. Nejlogičtější kandidáti v našem případě na spoždění budou ty úkoly, které jsou eh, velice nákladné eh, neboli všechno, co se týká IT, schromažďování eh, údajů a tak dále. Určitá legislativa předepisuje schromažďování dat, to je velice náročné na IT a jak vyplývá z našeho rozpočtu, který, z našeho dopisu, který jsme přiložili k letošnímu rozpočtu, byli jsme nuceni odložit řadu aktivit ale množství práce, která se takto odkládá, roste. Eh, my jsme doufali, že příští rok by se nám podařilo něco dohnat a doplnit nebo splnit některé ty právní požadavky, ale vzhledem k současnému rozpočtu na eh, rok 2016 se nám těžko podaří eh, vlastně dohonit ty výstupy, které jsme slíbili nebo měli splnit za rok 2015 je to těžké nějakým způsobem eh, tedy eh, dát do schody rozpočet a úkoly. Já bych si velice přál, aby rozpočet odpovídal požadavkům, tak jak jsou stanoveny v právním mandátu, ale pak, když toto není možné, je potřeba se smířit s tím, že některé ty mandáty nenaplníme, protože by to jinak zhoršilo kvalitu naší práce. Co se týče té mediační části, tady musím rovnou říci, že jsme zatím neměli přímo takovouto kauzu, ale prováděli jsme neformální mediace. E, víme o těch různých stran, že ta formálnost vlastně by mm, jaksi se nepodařila, že by se nedodržela, kdyby nespolupracovali. Neboli došlo k neformální mediaci, která byla velice užitečná a produktivní. Děkuji. A rychle kolegové Andrea a další. Lefion. No, velmi stručně. K rozpočtu myslím, že eh, jsme na tom, podobně jsme ve stejné řádce jako kolega, co říkal tady se sma. Eh, je tu samozřejmě zhodnocování Libry proti euru a nemožnost v rámci regulace se zajistit. A to je další výzva teď opravdu se to tak trošku dostává pod vodu do červeného, pokud se nezmění náš návrh rozpočtu, budeme muset eh, revidovat naši schopnost plnit naše aktivity v příštím roce, což je škoda, protože kdybychom chtěli ukončit naše eh, účetní výkazy, je tu také tlak přímo eh, od finančního odvětví, takže kdybychom si podporujeme to, co říkal ten Díkos ve své zprávě, že pokud je o, o mediaci, tak jsme měli několik eh, případů, některé z nich závazné. Eh, nepřistupovali jsme k hlasování. Ta závaznost tam, možnost závazného výstupu, to je, to bylo velice důležité k tomu, abychom přiměli eh, dané subjekty k tomu, aby se dohodli to, že EBA má tu pravomoc něco potom předložit hlasování, to hrálo důležitou roli. A pokud jde o e, konvergenci dozorčích orgánů, tak snažíme si e, vytříbit, vyostřit nástroje, které máme k dispozici. Snažíme se e, naučit, kde můžeme skutečně poskytnout vážený předsedo. Děkuji vám všem, že jste tady, abych byla stručná, pane Enrio. Pokud máte problém s kurzem eura, tak se můžete vrátit do eurozóny. Plénum odhlasovalo jako sídlo jednotné pro všechny tři orgány dohledu Frankfurt. Pokud je o mezinárodní aspekt vaší činnosti, Právě jsem předložila zprávu, kterou děláme všichni společně. Maddy tu není, Sirpa není tady, ale chceme vlastně eh, hovořit o úloze Unie v mezinárodních finančních organizacích. Máte dostatečné prostředky, mm, můžeme pokračovat v diskusi písemně. Jakmile bude zpráva přeložena do angličtiny, tak vám ji předám. Děkuji. Děkuji. to Frankfurt, but... now. Možná i ne k sídlu, ale chcete se stěhovat do Frankfurtu nebo ne? Kdo se k tomu vyjádří? Sve... Pokud jde o zdroje pro mezinárodní práci, jsme velmi pečliví, pokud jde o to, kde utrácíme prostředky v mezinárodních aktivit. Postupujeme cíleně, a jak si dokážete představit, soustředujeme se na ratingové agentury a na mezinárodní práci v oblasti derivátů a do toho vkládáme největší úsilí právě proto, že chceme být eh, opatrní, pokud jde o alokaci zdrojů na mezinárodní aktivity. Další informace o mezinárodní koordinace. Velmi důležitá je zlepší, zlepšená koordinace a dialog jak mezi vládami a regulátory po celém světě, a to souvisí s tím, že musíme zajistit, když dojde k legislativě, legislativní práci do, budoucni, do budoucnosti, tak musí vycházet z dostupných norem vypracovaných mezinárodními orgány. Děkuji. Andrea, chcete k tomu něco? Za sebe e, velmi rád e, bych spolupodílet na té důležité zprávě, kterou připravujete. Chci jenom říci, že již nyní e, otázka zdrojů je relevantná. Pokud jde o práci v oblasti ekvivalentnosti, pokud nevytvoříte požadavky ekvivalentnosti u některých e, jurisdikcí, tak e, tam potom banky budou čelit vyšším kapitálovým nárokům a je třeba nalézt využívat eh, národní orgány pro přípravu těchto zpráv, takže do, o to se snažíme. Jsem velmi rád, že v některých oblastech, kde jsme prováděli nejdříve práci na evropské úrovni, například v oblasti sekuritizace nebo interní modely a vyhodnocení rizika u aktiv, tak tam vlastně jsme byli schopni vytvořit jednotnou frontu na mezinárodní úrovni, ale zdaleka jsem spokojen s úlohou, pokud jde o práci v mezinárodních výborech, tam je možné ty věci značně zlepšit. Pokud mohu v této oblasti, v té oblasti mezinárodní spolupráce, máme dobré i špatné zprávy. Dobrou zprávou je, že od počátku v roce 2011 došlo ke schodě v dozorčí radě EOPy, že předseda by měl mít pozici také v mezinárodním dialogu s Mezinárodní asociací eh, dohledu pojišťovnictví. A tam jsme schopni vlastně poskytnout eh, evropská stanoviska a to bylo velmi důležité při vývoji ehm, tedy norem v oblasti kapitálu pro pojišťovny. Pokud je o zdroje, eh, máme z 20 vlastně pracovních směrů sledujeme dva u práce mezinárodní organizace a FSB získává další funkce v oblasti pojišťovnictví. My jednáme také o řešení krizových situací a Zatím, zatím jsme přístup k těmto diskusím neměli. My jsme to už eh, zmínili Evropské komisi a určitě byste to měla zmínit ve své zprávě, Silví. Děkuji. Sven Gigol. Děkuji, pane předsedo. Vítejte. Vždy vás zde rádi vidíme. Chtěl bych eh, zmínit dvě věci když se zabýváme tím, čeho jsme dosáhli v oblasti silnějšího a konzistentnějšího finančního dohledu a regulace, eh, jedna z hlavních otázek je, zda podobné eh, rizikové profily jsou řešeny podobně v jednotlivých eh, odvětvích, pokud jde o kapitál, pokud jde o likviditu, ale také pokud jde o praxi dohledu. V zelené knize o stínovém bankovnictví tato otázka byla zmíněna. Mě by zajímalo, zda mezi pojišťovnami a bankami, když pojišťovny se pouštějí více do bankovnictví, a zda jste prováděli podobnou práci a zda se k tomu můžete zavázat do budoucnosti, je systematicky řešit dohled a regulační, dohledová regulační rozdílnosti mezi jednotlivými odvětvími. Steve, eh, omlouvám se, že mm, se k tomu vrátím, ale dostal jsem další dokument od eh, lobbystické organizace z vaší oblasti a parlament by nic takového dosáhnout neměl, takže jsem znepokojen, že lobbysté mají jiný přístup eh, k agenturám, který parlament nemá a lobbyste, mohou se ty všechny tři agentury zavázat, že budou mít společnou politiku, jak jednat e, s, tedy s třetími stranami a jak zajistit transparentnost a říci, s kterými lobbysty pracujete a jasně říci, že nejsou naplánována jednání, pokud příslušní Eh, účastníci nejsou v registru lobbystů, v registru transparentnosti lobbystů. Děkuji. Díky Svené za tu otázku. Samozřejmě je to velmi důležité. Eh, prostředí nízkých úrokových sazeb a výnosu to je věc, kterou se právě zabýváme a je to vždy klíčová priorita pro radu IOPy. My jsme se také vyvíjeli, pokud jde o naše analýzy. A nyní tedy máme určitý rámec pro makroobezřetnostní pohled také u pojišťoven, u pojišťovnictví, a to se, tý, to se týká také naší účasti na SRB. A hlavní cíle jsou zde, a to je důležité uvést. Za prvé, všichni musíme zvýšit odolnost odvětví a nízké úrokové míry jsou klíčové. Za druhé, abychom snížili rizikovost eh, a musíme se také bránit cykličnosti. A, a z makroobezřetnostního hlediska jsme o tom také mluvili, zvi, z, zabránit pro cykličnosti a zvýšit odolnost, tak tam to spolu souvisí a my jsme se tím zabývali. Myslím, že plníme tyto tři hlavní cíle na základě nařízení Solvency 2 ale lze udělat více, zejména u zátěžových zkoušek. Tam jsou jasná doporučení, jak tyto věci řešit na základě prostředí, kde jsou nízké úroky. Pokud jde o to, jak se zabýváme průřezově tou regulací, to je důležitá věc a budeme i nadále velmi pozorní, zejména při vlastně přeskumu nastavení, kalibrace ale upřímně chci říct jednu věc. Není, není to věc, která je vlastně stejná ve všech oblastech. To nastavení vlastně parametrů a máte u CRD a u bankovnictví je jiná, jiná vlastně situace, pokud je o aktiva v portfoliu a to je součástí tedy přeskumu nařízení Solvency 2 a my budeme velmi aktivní. A teď vlastně v oblasti sekuritizace spolupracujeme a chceme zajistit, aby předložené návrhy Evropské komisy budou eh, maximálně sladěné mezi námi. Prosím, chci zareagovat mm, na, na otázku, kterou zde, eh, na ten únik informací o o kterých hovořil Sven, e, to vytváří nerovné podmínky pro subjekty a pro nás je to velmi významné. My se tím zabýváme a ty informace by měly být dostupné všem a nejenom vybrané skupince, která získá určité podklady. Chci zdůraznit, že tyto dokumenty nebyly schválené dokumenty, byly to e, pracovní dokumenty a je třeba zamezit těmto únikům informací. Je to proti našim post- postupům a proti našim pravidlům a k tomu se zavazují i naši pracovníci, když vstupují do organizace. A jde také o e, šifrování a značení dokumentů. Když došlo, tedy pokud jde o tyto úniky, není to v souladu naší politikou, když vytváříme naše dokumenty, tak ten náš okruh pracovníků je poměrně široký, ale je třeba zajistit rovné podmínky a pokud někdo zareaguje na, na, to, na naši práci, tak my chceme, aby vlastně tuto možnost měli všichni. U toho druhého bodu setkání se, se subjekty a zejména se zástupci oboru. My jsme se zavázali v roce 2011, že všichni výkonní ředitelé budou zveřejňovat na svých stránkách setkání se zástupci odvětví a všichni se toho drží a je to všechno aktuální, pokud já vím. Andre chce něco dodat. Jediná věc, snad zdůraznit, vedle regulačních otázek naprosto souhlasím s Gabim. Během krize a nedávno měli jsme velkou míru výměny informací a také dochází ke združování dát vlastně tam, kde se zpřísnilo nebo zúžilo Eh, nařízení, tak jsme si přesouvali kompetence a data, takže tam, tam je ten monitoring velmi přísný. Gelf Anemans za ENF. Děkuji. Eh, příští týden se sem dostaví pan Draghi. A tím pádem eh, nastane vhodná doba, kdy se něco dozvíme, jestli se bude tisknout více peněz a já se chci zeptat nejprve pana Bernardino. Jedná se o zprávu o pojišťovnách, které mají problémy. To se vlastně multiplikuje, protože vlastně není možné vydělávat na úrocích. Počítali jste nějak, s nějakou pravděpodobností krácení, tedy eh, penzí po těchto krocích? Bude možné, aby vůbec pojišťovny eh, tedy plnily své eh, úkoly, své závazky, pokusili jste se o kvantifikaci tohoto rizika. Pan Neuer v Belgii se na to také dívá, banky jako BNP a ING zkoumají tedy finanční systém, který stále ještě není úplně usazen. A e, Belgie se obává vlastně možná tištění dalších peněz. Bylo by to podle vás možná e, vlastně nadbytečné? Já jsem říkal, že to prostředí nízkých úrokových sazeb patří k velkým problémům e, naší práce a na to je potřeba si uvědomit, že existují i nezamýšlené důsledky makropolitik a měnových politik, eh, které jsou uplatňovány a jednou z nich je i vlastně riziko cenotvorby a problémy s likviditou. My to zkoumáme Díváme se na ceny různých aktiv, jak vypadá ta, ten aspekt dlouhodobosti, jestli se nacházíme v rámci nějaké bubliny nebo ne, to neustále monitorujeme a finanční obor o tom eh, informujeme, co se týče našich zpráv o finanční stabilitě. Co se týče eh, těch eh, dopadů, to prostředí nízkých úrokových měr to má i strukturální dopady na eh, podnikatelské modely. Když se podíváte na pojišťovny, které eh, pojišťovaly dlouhodobé záruky v rámci životních pojistek, to eh, toto aktuální prostředí ohrožuje a ta hlavní potíž je odhadnout vývoj úrokových sazeb. To jste řekli zcela správně a my jsme to v těch zátěžových zkouškách také zjistili, tady jsou totiž dvě rizika. Za prvé, pakliže eh, ty nízké úrokové sazby budou ještě dlouho pokračovat a potom dojde k nějakému náhlému přehodnocení těch eh, eh, příspěvků na pojištění, tak to pojišťovnictví se dostane do velkých problémů. To je tedy ten černý scénář, že ty nízké úrokové sazby budou dále pokračovat a že eh, dojde k přehodnocení těch eh, prémí eh, pojišťovacích a některé ty hlavní pojišť- skupiny pojišťoven v Evropě už hlásí, že by to byl problém. Pakliže úrokové sazby budou stoupat a dojde k nějakému náhlému pohybu, tak pojišťovny budou mít problémy, protože náhlý pohyb způsobí okamžitý pokles jejich aktiv a to bude také významné. Takže když hovoříme s Evropskou centrální bankou, zcela jasně jsme to dali najevo. Určitě úrokové sazby jednou vzrostou, ale prosíme o pomalý postup, protože náhle výkyvy by byly velice ohrožující pro stabilitu pojišťovnictví. A potom ještě k otázkám solventnosti. To je také další možný dopad, protože podniky mají určité závazky eh, z minulosti a budou mít problémy se solventností. V těch zátěžových zkouškách jsme se zabývali nejenom solventností a ty výsledky se pohybovaly asi tak, že asi 14 podniků vlastně nejsou schopny splnit ty požadavky ze solventnosti 2, ale to bude představovat asi jenom 3 celého systému. Takže zdá se, že toto nebude zcela zásadní problém. Andra velice rychle eh, k tomu konkrétnímu belgickému rozhodnutí. To je v souladu s flexibilitou, eh, kterou eh, rámec CRR nechává na vnitrostátních orgánech, kdy nízké úrokové sazby mohou vést k nemovitostním bublinám v určitých zemích. Takže tyto země potom mají možnost modifikovat to vážení rizik a my se vyjadřujeme Eh, ke změnám v belgickém přístupu. Obecně jsme znepokojeni tím, že eh, se eh, ty nemovitostní trhy vlastně v různých zemích ošetřují různými nástroji. Někde jsou tedy Prahy v interních modelech a někde se eh, vlastně používají jiné nástroji, takže to je pro nás problém na úrovni jednotného trhu. Děkuji, Gunnar Hotmark. Děkuji, eh, pane předsedo. Mám dvě otázky, co se týče bankovnictví na pana Enrio. Za prvé, jak se díváte na zavedení týlaku e eh, v, v porovnání s, s tou současnou debatou? co se týče eh, aktu přenesené pravomoci Berge. A za druhé, z hlediska dozoru, z hlediska finanční stability, co myslíte, že evropské úpravě a regulaci chybí? A, co se, a jaké problémy, co se týče efektivity dozoru, myslíte, že máme, s čím se setkáváte. Děkuji, Andrá. K té otázce týlak. to je požadavek pro systemicky eh, významné banky, které se finalizovalo na globální úrovni. Podle nás ty požadavky Dia Mariel, tak jak jsou v RND a v našich normách, které jsme nedávno předali komisi, to je víceméně eh, kompatibilní. MRIL je, jak víte, používá tu koncepci, kdy eh, ty regulativní orgány musí, pohybovat, musí postupovat podle specifické situace každé banky. Takže ty požadavky musí být stanoveny eh, podle toho, co je stanoveno globálně. Ale obecně dávám přednost Eh, přístup EBRD, protože ten vede k cílenému řešení eh, spolehlivosti řešení problémů bank, kde TILAK je víceméně hybridní koncept, ale mohou koexistovat, i když v určitých oblastech vznikne potřeba legislativních změnách. Co se někde, v některých oblastech bychom pomocí našich norem neuspěli. A vaše druhá otázka je náročná. Já bych řekl, že momentálně budeme-li skromní, nebo podle mého názoru dáváme přednost eh, interním, interním modelům. Tady je třeba zajistit konzistentnost. Analytici a investoři vlastně se dívají na banky jako, že mají podobná eh, portfolia, ale, docha, ale eh, mají různé výsledky eh, s podobnými aktivy a to ohrožuje důvěru v banky. Takže je potřeba připravit cestovní mapu intervencí. Část toho spadá vlastně k našim úkolům, dohledovým a dozorovým postupům, část je na bedrech bank, my s nimi také komunikujeme a dohled proto musí být konzistentnější a účinnější. Děkuji. Jakob von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana Enrio, co se týče strukturálních reform bank. Na tom samozřejmě pracujeme a otázka home host. V původním návrhu Barniero, co se týče reformy bank, tak mnoho se plánovalo, co se týče konsolidovaného eh, dozoru velkých bankovních skupin. A když ale se dospělo k rozhodnutí, co se týče těch strukturálních reform, teď se rada vyjádřila tak, že vlastně se oslabí eh, pravomoc eh, té to, těch dozorových orgánů a eh, hostitelští vlastně nebo hostující dozorové orgány by měly mít větší pravomoci. Jak vidíte, pane Enrio, vlastně ten plán kdy eh, vlastně externí eh, dozorové orgány by měly pravomoci činit závazné rozhodnutí tedy pro tu část banku, banky, kde fungují. Uh, well, thank you very much. Děkuji za tento dotaz, který není snadný. Tato záležitost, které jsme svědky v různých oblastech naší práce, kapitálu, likvidity mezi skupinami, rezoluční plánování a další otázky. Má pozice je taková, že já si myslím, že společné rozhodnutí je, rozhodování je nejlepší v těchto oblastech. To znamená, jak ty domácí, tak si hostitelské orgány by měly dospět ke společnému rozhodnutí. Čím více je legislativní eh, rámec tlačí k takovému rozhodnutí, tím lepší. Měli jsme hodně takzvaného ring fencing, což se eh, dělalo tedy izolovaně v různých eh, oblastech, někdy na národní úrovni a zatím ještě se, se to nepodařilo úplně zvrátit. A klíčové bude, aby ty hostitelské orgány byly, měly jistotu, že v případě krize bude existovat společný přístup k řešení otázky. Čím víc budou připraveny předcházet eh, nějaké, eh, nějakým eh, tedy oddělovacím, nějakému ring fencing. Pokud nějaký kapitál je tedy nuceně jaksi oddělen, segregovan v nějaké, nějaké judikatuře, tak pak je to problematické. Takže čím dříve v tomto postoupíme, tím lépe. V některých případech také ceřinné společnosti některých skupin mají velký dopad na eh, domácí trh a proto musíme eh, ošetřit i případné eh, ohledy těch hostitelských orgánů na úrovni skupiny. Čím více budeme, dospějeme k efektivnímu společnému rozhodování, tím lépe měla, měla by existovat tedy závazná eh, mediace EBA eh, e ve všech oblastech, včetně aby to šlo rychleji. První otázka souvisí s tím, co bylo řečeno panem Enrio, když uvedl, že eh, regulace bank se přesunula a je takový pocit, že vlastně dochází k migraci podnikání na neregulované subjekty. Do jaké míry jste schopni je zachytit a do jaké míry roste ta mezera, pokud je o finanční trhy? To je moje první otázka na pana Enriu. Vy jste zmínil ve svém úvodu vážnou obavu týkající se Eh, realizace směrnice o řešení krizových situací v bankách a já jsem velmi znepokojena realizací mechanismu jednotného přístupu k řešení krizových situací. Tedy jaké jsou výhledy? Také jste uvedl další informaci, kterou bych chtěl lépe pochopit. Řekl jste, že Proporcionalita u odměňování vyvolává citlivé právní otázky a bude to znamenat eh, změny v textu. Čeho se to týká? A na pana Bernardína. Moje otázka souvisí s PEPSem. Jak, eh, ten, jak vlastně přispět ke vzniku tohoto produktu a jak eh, zařídit, aby to byla efektivní alternativa penzím? mám jenom jednu minutu, máme skutečně velmi málo času, takže mnoho štěstí. Ano, to potřebuji. Pokusím se být velmi stručný. Myslím, že si musíme uvědomit, že díky nízkým úrokům nebankovní sektor roste, ale není to proto, že by nebyl regulovaný, ale je tu snaha o Eh, vyšší výnosnost a vkladatelé vědí, že dostávají velmi nízký výnos v bankovnictví, tak se snaží nalézt vyšší výnos mimo bankovní sektor. A musíme být velmi opatrní, když budeme říkat, že eh, růst nebankovního sektoru je veden nedostatečnou regulací. Velmi to souvisí s měnovou politikou a samozřejmě je tu snaha o výnosy Neznamená to, že by to nebylo významné riziko. Existují rizika a ta rizika narůstají u přílišného hodnocení v nebankovním sektoru. Ale není to z nedostatku regulace, ale jsou to zejména tím, je to zejména tím, že investoři nejsou disciplinovaní, když jsou ty úroky tak nízké. Skvělé, podařilo se vám to. Pro mě to bude obtížnější. První věc, co se týče rizikovosti u stínové bankovnictví. Banky eh, rozšiřují svou angažovanost u subjektů stínové bankovnictví. A my teď nemáme k tomu údaje, ale vydali jsme konzultační dokument a snažíme se pochopit, jak bychom mohli získat informace o eh, míře angažovanosti a jak bychom mohli stanovit určité limity této angažovanosti. Eh, odpověď byla poměrně příkrá, že rozhozujeme sítě příliš daleko a že se snažíme získat informace, na které máme nárok. My se snažíme získat rovnováhu a chceme vědět, co se děje, pokud jde o převod rizika z bankovního na mimobankovní sektor. Pokud jde o uplatňování SRM a BRRD, Myslím, že došlo k jmenování 24 národních orgánů pro řešení bankov, bankovních krizí z 28 členských států a myslím, že 16 už tedy splnilo to, co má z těchto 24. V zásadě neexistují eh, kolegia pro řešení bankovních eh, krizí. A to znamená, že ten termín měl být do konce roku a nebude moci být dodržen. A nechci budit dojem, že se nic nestalo. Zejména u celostových bank došlo k pokroku, ale stále jsme nedospěli k rozhodnutí. A pokud jde o proporcionalitu, o odměňování, tady jde o to, že náš právní výklad byl právě potvrzen právní službou komise, že některá ustanovení e, směrnice o kapitálové přiměřenosti, která byla vlastně v minulosti neutralizována pro malé prémie u malých bank na základě pokynů SEPS v národní legislativě, tak to není možné zachovat v současném legislativním rámci. To znamená, že odklad plate, odklad prémí by se také týkal ehm, malých bank, které vyplácejí několika tisícové prémie. A to bylo velmi škodlivé i z hlediska zátěže pro toto odvětví a tam vlastně vedlejší efekt by byl také podle tedy směrnice o kapitálové přeměřenosti. Takže vlastně bychom museli explicitně vymezit malé podniky z hlediska CRD a tady poskytneme určitě informace komisi. Děkuji. Velmi stručně. Zabývali jsme se celoevropskými penzijními produkty a samozřejmě vytvářet eh, celoevropský jednotný trh u vkladů a důchodu a důchodových pojištění je, existují důkazy, že budeme schopni poskytovat naše výsledky spotřebitelům a budeme snižovat náklady tím, že využijeme jednotný trh jako nástroj. A v této oblasti si myslíme, že je to možné a samozřejmě to může také přispívat k investicím dlouhodobějším, což evropská ekonomika také potřebuje. Budete mít vlastně dlouhodobé závazky, které do toho budou zapracovány. A také jsou tu konkrétní návrhy. My se snažíme jednat s vámi, s odvětvím, a jsme rádi, že tady můžeme jednat více s parlamentem a jsem přesvědčen, že nakonec budeme schopni poskytnout něco, co pomůže eh, nakonec občanům Evropské unie, aby byli více zapojeni, pokud jde o Evropskou unii. Vlastně i my jsme schopni poskytnout eh, pozitivní eh, věm toho, že tedy občané Evropské unie využívají těchto služeb. A tady může skutečně Evropská unie představovat přenou hodnotu. Určitě musíme mít eh, adekvátní diskus na toto téma, je to velmi zajímavé. Danuta Hybná. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za vaše příspěvky stabilitě, ale eh, myslím, že teď půjde o to, jak ten rámec bude fungovat pro růst. V kontextu skutečnosti, že zatím nemáme režimy řešení krizí mimo bankovní sektor. A není to jenom výzvou pro ESMU, ale také pro ostatní. Chci se že, zeptat pana Bernardina. V současné situaci, co by se stalo, kdyby došlo e, k tomu, že by zkrachoval zásadní penzijní fond v jednom z členských států eurozóny nebo Evropské unie. Co by se stalo? A druhá otázka na vás. Jsem k tomu, že zavádíme změny do nařízení Solvency 2 a je tu snaha zavádět mechanismus spouštění nových rizikových faktorů. Jak asi víte, nekotovaný kapitál je vyloučen z této novely. A já bych chtěla vědět, jaký je váš názor a Evropský bankovní orgán, otázka pana Henry, skutečnost, že se uvažuje o nových způsobech, jak limitovat angažovanost vůči státnímu riziku a také vůči aktivům vydaným vládami. A vlastně jde o stanovení určitého limitu angažovanosti u členských států, který by se lišil podle velikosti členských států, takže by byla omezená angažovanost. Jste pro takovou diverzifikaci? Děkuji. Gabriel ano, díky za tuto otázku, je to velmi důležitá věc. Když se budeme zabývat eh, rámcem týkajícím se pojišťovnictví na celoevropské úrovni, skutečná mezera, kterou zde vidíme, je mechanismus řešení krizových situací u pojišťoven. My máme nástroje, ale ty nástroje se velmi liší na národní úrovni, existují různé orgány dohledu, různé formy řešení krizových situací. My jsme to analyzovali a velmi konkrétně sdělili komisi. A máme malé firmy, které čelí problémům. A na základě těchto zkušeností eh, si myslíme, že dojde k eh, problémům s s konzistentností zacházení hlediska národního dohledu. A měl by existovat režim na úrovni EU pro systémy pojištění vkladu. Pouze v některých zemích existují systémy pojištění eh, vkladů pojišťoven. A to je určitě oblast, kde si myslíme, že by se mělo pracovat a měli bychom eh, ukon, dokončit eh, ten regulační rámec v oblasti pojišťovnictví. A pokud je o nástup přechodných opatření. To je věc, která byla zmíněna na politické úrovni. Existuje celá eh, řada přechodných nástrojů, zejména v rámci nařízení Omnibus 2. My je budeme sledovat a víme, že zde existují určité problémy, zejména u nekotovaného kapitálu. Tady to jde mimo naše možnosti a bylo to ostře projednáno na politické úrovni, ale jak už jsem řekl, budeme to sledovat a pokud to bude mít nějaké vedlejší účinky, tak budeme informovat parlament, pokud tomu tak bude. sorry. Uh, well, Jestli jsem správně porozuměl, tak jste řekla, že vlastně nestanovujeme limity angažovanosti, což by nebylo v souladu s obecným legislativním rámcem a riziky, kterým chce zabránit. A je tady také odkaz na debatu a citlivost požadavků na e, státy. To je delikátní otázka když se hovoří o takových otázkách, tak často dochází k nedorozumění, že státní riziko vlastně ten současný rámec nepokrývá. Je třeba říci, že mnohé banky, které používají interní modely, toto mají také. Problém je v nekonzistentnosti a to také vyplynulo se zátěžových testů. Během krize se ukázalo, že to není dostatečně kryto, takže Eh, zátěžové zkoušky EBA a další, které byly zavedeny už v roce 2011, zaváděly na státní rizika i eh, požadavky EBA 2 a v budoucnu to tak bude také. To za prvé. Takže toto riziko už je pokryto. Co není pokryto a o tom jste asi hovořila, je riziko koncentrace. Skutečnost, že některé banky mají příliš velké eh, angažovanosti vůči svým vlastním státům. A my jsme v našich datech viděli, že ta angažovanost vlastně doma je pět až šestkrát převyšuje jejich kapitál. Na to je potřeba dát pozor. Jinak bazilejský výbor se zabývá těmito otázkami, ale i když se eh, vypracovávají globální standardy, není to tak, že v Evropě bychom eh, se tím nezabývali. Zabýváme. Děkuji, to je důležitý aspekt. Tady se hovořilo i o diverzifikaci pravidel. Zkoumáme to více než jiná řešení. Jako pan Vajcekr. Děkuji. Já jsem chtěl navázat na otázku Danuty Hübner. Ona správně, eh, pane Bernardino, Eh, poukázala na problém, pakliže nebudeme mít správný systém, správný režim pro pojišťovny, že bychom mohli mít eh, problémy. A když půjdeme ještě o krok dál, tak řekneme, že eh, pojišťovny tam učinili určité sliby, které by neměly být činěny. Ku příkladu lze si představit, že některé typy vlastně slibů, bezpodmínečných výhod eh, se nesmí činit. Zajímalo by mě, jaký máte názor do jaké míry by šlo definovat kontrakty, které lze povolit. To je velice dobrá otázka. Na jednu stranu Jedna z hlavních věcí, které už od roku 2011 eh, vlastně eh, na ně poukazujeme v našich stanoviscích, co se týče toho, nízko, eh, toho prostředí nízkých úrokových sazeb, to je ten strukturální element, který se objevuje v těch kontraktech a slibech, jak jste řekl. A my upozorňujeme státní orgány i bankovní, bankovní odvětví jako takové, aby se podniky zabývaly těmi kombinacemi, protože e, ty dlouhodobé záruky a sliby, ty nebyly správně oceněny a obce a záruky, které tam jsou, e, když se na ně podíváme z hlediska samotnosti dvě, a to je konzistentní s trhem, tak vlastně ty tam byly e, obsaženy, ale my je vidíme teprve teď. Takže my vlastně tady znovu analyzujeme strukturu produktů, které od začátku takto byly nastaveny, ale už jsme svědky změn a my to budeme sledovat. Za druhé, de, ty definované výhody a penzijní, penzijní e, otázky. většina těch nových penzín, penzijních eh, aranžmá vlastně jsou definovány příspěvky. Co se týče backbooku, tak tam eh, se tím zabýváme ze dvou stran. Za prvé vlastně eh, řešíme solventnost a penzijní fondy a definované, definované vlastně benefity a budeme se zabývat tím, jak vytvořit rámec, který zajistí udržitelnost těchto dlouhodobých slibů. Je potřeba postupovat transparentně při řešení tohoto problému. Za druhé provádíme letos zátěžové zkoušky penzijních fondů a udržitelnost těch slibů bude jistě také součástí výsledků těchto zátěžových testů. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, děkuji všem třem řečníkům. Já mám obecnější otázku na všechny tři hosty. Letos ve společném výboru třech eh, dozorových orgánů byla zveřejněna doporučení k podpoře trhů sekuritizace v Evropě. To je v souladu s názory Eh, komisaře Hilla eh, k podpoře tvorby pracovních míst. Jak myslíte, že by orgány ESA mohly fungovat ve prospěch eh, tvorby pracovních míst a růstu a jak podpořit sekuritizaci v Evropě? Parlament očekává od komise zprávu o založení jednotného kapitálového trhu. To se týká sekuritizace. Jaké by tedy měly být pilíře jednotného trhu s kapitálem eh, v Evropě? Jak jej zajistit? Děkuji. Já bych eh, stručně zareagoval jak na otázku sekuritizace, tak na tu obecnější otázku Unie kapitálového trhu. Co se týče sekuritizace, všechny tři orgány skutečně spolupracovaly a naše společná práce se zaměřila na konzistentnost sekuritizačního rámce v rámci různých právních nástrojů. Když se podíváte do minulosti, tak uvidíte, že e, vlastně jsou nové sekuritizační e, požadavky na banky i na, obecně na finanční trhy a my vidíme, že tyto právní nástroje by měly být konsistentnější, jednotnější, jednotnější a měly by vycházet ze stejného konceptu. Takže my spolupracujeme, abychom zajistili konzistentnost všech těchto třech právních nástrojů. Předali jsme zprávu komise, která je zveřejněna, je k dispozici na našich webových stránkách. Gabriel a Andreas také budou hovořit eh, o těch otázkách sekuritizace a potom konkrétněji z hlediska ESMY. My se velice zabýváme otázkami zveřejňování a transparentnosti. Jak víte, jedním z problémů finanční krize byla skutečnost, že investoři nebyli schopni posoudit kvalitu eh, těch podkladových portfolií, proto transparentnost je důležitým prvkem eh, trhu s cenými papíry my s tím souhlasíme, ale nebylo to jednoduché, protože s tím je spojena řada problémů. Jestli máme dostatek zdrojů k vytvoření takových webových stránek, které by zajistily transparentnost v oblasti cených papírů. Otázka, jak obecně podpořit unii kapitálových trhů, jak podpořit hospodářský růst v rámci té doby, kterou máme k dispozici, my musíme postupně zkoumat různé elementy evropských finančních trhů, vytváření různých kanálů, mimo kanálu sekuritizace, se zabývat také crowdfundingem, ale také různými způsoby řízení aktiv. Ale eh, Unie kapitálových trhů, jak jsem řekl v, úvodu, v úvodu, to také závisí na konzistentním provádění té regulativní reformy. Velká část té reformy vznikala v kontextu stability a ochrany investorů, ale je třeba si uvědomit, že také v minulé době vzniklo mnoho jednotných pravidel, důraz se skutečně klade na jednotný trh, ale je také potřeba zajistit konzistentní dozor ve všech 28 státech. Děkuji, Petr Simon. Děkuji. Já bych se rád dotl jednoho bodu, který, eh, o kterém už hovořila kolegyně Ferreira. My jsme právě před dvěma týdny eh, vlastně vypracovali stanovisko k rozpočtu na roku 2016. Jaký dopad má současné financování a, a my jsme tady, my jsme, my jsme tady připravili určitý rozpočet a vy jste, řekl, vy jste řekli, že eh, z hlediska rozpočtového, rozpočtové Eh, nedostatečnosti nebude, nebudete schopni eh, určité, eh, určité úkoly plnit, ku příkladu z hlediska zdrojů IT a shromažďování údajů. Můžete nám tedy říci, jakým způsobem dlouhodobě odhadujete, jestli ty úkoly, kterých od nás budete dostávat mnohem více, do jaké míry je budete eh, schopni plnit, tak jak eh, očekává eh, parlament a daňoví poplatníci. A druhá otázka, ta se také týká oblasti financování a ta zní, kdo to celé tady zaplatí. A zajímal by mě názor všech tří pánů, co si myslíte o návrhu výboru Ekon, že se vzdáme tedy e, příspěvků národních dozorových orgánů, co se týče financování, ale místo toho bychom postupovali tedy e, přes e, příspěvky účastníků trhu a nebo alternativně nějaké kombinované financování, to znamená příspěvky účastníků trhu a také příspěvek z rozpočtu Evropské unie. To by mě zajímalo. Děkuji, prosím. Eh, jak eh, asi velice dobře víte, ten systém financování orgánů ESA teď eh, vlastně přehodnocuje komisař Hill, to je součást jeho úkolů, jeho mandátu a snaží se zlepšit ten současný systém financování těchto třech orgánů. Skutečně, jak jste řekl, je důležité snížit a pokud možno eliminovat příspěvky od těch národních příslušných orgánů, národních regulátorů a to z toho důvodu, že je z určitého e, vlastně úhlu velice nespravedlivé a neracionální, protože to znamená, že tyto orgány sami budou mít méně peněz. A když se podíváte na legislativu, která se provádí v posledních letech, tak nejde ani tak e, tolik o přenos odpovědností z národních států na evropské státy, ale těch povinností přibývá na obou stranách, na těch národních stranách i na evropské strane, straně. Takže eh, méně peněz pro národní eh, orgány, to by mělo být součástí té debaty a pan komisař se tím jistě bude zabývat a doufejme, co nejrychleji. Eh, dopady nedostatku zdrojů jsou takové, že je potřeba si uvědomovat, že legislativa je důležitá, ale i implementace je důležitá, která zajistí, že se legislativa opravdu správně provádí a nevyčlenit dostatek zdrojů pro e, kontroly implementace, to by podrývalo vlastně e, celkové záměry té regulativní reformy. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Dobře, další otázka. Kdo je na řadě? Case Wimber. Děkuji. Jsem eh, trochu překvapená, mám druhou otázku. Já tady položím otázku, na kterou jsem myslela, že nebudu mít čas, na pana Enriu. Co se týče eh, CSDR, o kterém ještě nebyla řeč. Vím, že je mnoho jiných úkolů, kterými se EBA zabývá. Jak víte, Evropský parlament má velice zásadní názor, co se týče eh, tedy správného kapitálového ošetření riskantnějších praktik. Také se tím zabývá triálo, který eh, nerespektuje tedy oddělení CSDR. A bylo by dobře snižovat rizika. Bylo by dobré, kdybyste nám vysvětlil, jakým způsobem pokračuje práce na této důležité technické normě a e, jak e, vlastně e, stát, orgány státního dozoru plní vaše náročné požadavky na ten dozor a jak vypadá časový harmonogram, jak ty práce pokračují. Děkuji za tu otázku. Toto je opravdu velice eh, pro nás náročné téma. Jak víte, proběhly veřejné konzultace, navrhli jsme kritéria pro eh, výpočet eh, dodatků kapitál, kapitálu na CSD, která poskytují bankovní služby. Blížíme se dokončení toho úkolu. Dostalo se nám bohaté zpětné vazby během Eh, té fáze konzultací a nyní zvažujeme finální návrh a již jsme před jeho dokončením. Myslím, že budeme moci hlasovat na toto téma již během tohoto měsíce anebo nejpozději počátkem příštího měsíce. Možná bilaterálně bych rád eh, s vámi o tom hovořil, jestli byste stála o více podrobností, ale klíčová otázka je zajistit tedy ten, ten doplněk, doplněk vlastně kalibrován na těch, na, na těch, na těch intradenních eh, záležitostech. Jde o měnu, eh, ve které se Eh, provozuje. Toto je velice technická, odborná debata, je potřeba velice dobře vzájemně, vzájemně, eh, vzájemně nakalibrovat tedy ty měny a ty vzájemné angažovanosti. Děkuji. Eva Paunová. Děkuji. Za uplynulé měsíce účastníci trhu a politici eh, vyjádřili znepokojení nad návrhem ESMA v rámci e, MIFIDu a reformního balíčku, že obchodníci by e, měli zveřejňovat e, zveřejňovat cenové nabídky a intenzivně obchodované závazky. Je tady znepokojení, že Prahy pro definování, kdy, od kdy tedy je dluhopis vlastně musí být jaksi zveřejňován, nebo jeho cena musí být zveřejňován, že nebere v úvahu likvi, likviditu a tady nevýhoda transparentnosti je taková, že to může vést k tomu, že trh s dluhopisy vlastně vyschne v dobách, kdy likvidita je nízká, je pod stresem, eh, byly zveřejněny technické normy pro definici, které, pro definování, které vlastně dluhopisy jsou likvidní a které nejsou. To vyšlo tento měsíc. Myslíte, že se vám podaří splnit očekávání eh, finančnictví a podaří se vám najít nějaký uspokojivý systém, který by respektoval jak likviditu, tak transparentnost? Pakliže tento systém nebude akceptován, co budete chtít nabídnout eh, finančnímu oboru a evropským institucím? Děkuji. Jak eh, jste správně řekla, transparentnost s dluhopisy je důležitým elementem eh, revize MIFIDu 2 a ESMA byla vždy názoru, že transparentnost a likvidita na trhu s dluhopisy se velice liší od eh, trhu eh, s aktivy nebo s vlastním měním. S dluhopisy se zdaleka tolik neobchoduje a je potřeba velice pečlivě kalibrovat nebo vážit, protože když je velice nízká likvidita, tak zvýšení transparentnosti by mohla ohrozit likviditu, kdyby se ta transparentnost přiváděla až do těch nelikvidních částí trhu z dluhopisu. Proto tedy se tomuto tématu dostalo mnoho pozornosti na radě i z hlediska Evropského parlamentu. Já chci zdůraznit dva aspekty. Za prvé, že kolegislátoři eh, mají tedy eh, ten plán eh, zavést na trh z dluhopisy více transparentnosti a správně vycházejí z toho, že budou-li postupovat obezřetně a opatrně, že ta transparentnost povede k vyšší likviditě, protože investoři budou trhu více věřit a budou ochotnější se trhu účastnit. My velice pečlivě toto váží, vážíme, eh, probíhá eh, tedy známá debata Kofia Libida, to se ještě musí vyřešit. Je potřeba si uvědomit, že ve finále pouze malá část trhu s dluhopisy je považována za likvidní a proto bude podléhat požadavkům na eh, transparentnost. Takže pravděpodobně jenom 5 celého trhu s dluhopisy bude podléhat požadavkům na transparentnost. Pakliže překvapivě, jakmile se ten systém zavede, se ukáží nějaké nezamýšlené důsledky a nebo neza, eh, záporné vedlejší, vedlejší dopady, dojde k revizi, přepracování a pak, když tomu tak bude, tak váš výbor pro hospodářské a měnové záležitosti bude mít možnost se těmto technickým normám vyjádřit. Děkuji, Kora Vivan Hojsen. Děkuji. Já bych ráda navázala na otázku která zde již zazněla z úst eh, kolegyně Danuty Hübner a kolegy von Weissekra, co se týče eh, chování eh, snížení výnosů a, současný, a současné atmosféry nízkých úrokových sazeb. Co si myslíte? jak vypadá situace vlastně na eh, trhu s pojišťovnami. A co se týče rozvahy, eh, rozvah eh, pojišťoven a pojišťovan, které poskytují, poskytují životní pojistky, tam došlo k určitým změnám na rozvách. Myslíte, že diskontování dlouhodobých Eh, dlouhodobých závazků eh, bude mít za následek zkreslený obraz, skre, zkreslený obraz eh, a jaká, jaké je riziko těch neočekávaných problémů. A co se týče té společné zprávy o rizicích a zranitelnostech, stojí tam, že dozorové orgány by měly tedy se dívat holisticky a obezřetně na eh, situaci pojišťoven, eh, což je hezky řečeno, ale co tím vlastně myslíte, jak má ten holistický a flexibilní přístup vypadat? Měly by se dozorové orgány flexibilněji dívat na používané diskontní sazby nebo eh, by měli mít více času na řešení problému solventnosti nebo výpočtu hladiny solventnosti Jinými slovy, jaké aspekty vlastně jste tímto měli na mysli? Děkuji. To je samozřejmě velmi důležitá otázka, pokud jde eh, eh, tedy o eh, toto hledání návratnosti příjmu, tak pokud jde o kvantitativní perspektivu, tak my se snažíme schromažďovat údaje, abychom potom jimi mohli vyjadřovat skutečnou realitu zdá se, že tady nedochází k nějaké skutečně výrazné odchylce od eh, běžného investičního rámce. Ale pokud jde o hodnocení kvality, tak náš dialog s národními orgány a s eh, odvětvím naznačuje, že dochází k oživování investic v řadě oblastí, které nebyly příliš tradiční, eh, pokud jde o pojišťovnictví, takže vidíme tady určitou expozici k úvěrům, některé přímé úvěrové prvky, infrastruktura také zrychluje. Či to jsou všechno věci, které vnímáme a přejeme si konkrétnější, eh, dostat nějaká konkrétnější čísla do konce roku. Pokud jde eh, o, o eh, ty pohledávky, tak a v Solvenci 2, tak to je jednoznačně součást toho eh, režimu v rám, a také Omnibus 2, abychom řešili ty procyklické eh, prvky v tom režimu, které je, který je daleko více tržně eh, orientovaný. Je z Omnibusu 2 jasně vyplývá, že ty sazby nemohou se neustále měnit. Musí být stabilní v průběhu abychom právě zabránili procyklickým tendencím. My jsme konzultovali naše rozhodnutí, je to součást také naší přípravy k Solvency 2, tak naše rozhodnutí je, že ke postupu e, k e, platnost budeme používat sazbu, která byla používána při, pro kalibraci toho režimu která byla také základem pro vaše rozhodnutí v parlamentu pro Omnibus 2. Ovšem zároveň eh, sledujeme metodiku, která, kterou používáme při výpočtu. Vedli jsme již některé předběžné konzultace a chceme vést ještě širší konzultace v roce 2016, abychom revizo, revidovali metodiku, znamená kolik let musí být za to v potaz, jaké faktory se využijí jak bychom měli přistupovat k dlouhodobému eh, reálné návratnosti, in, zohlednění inflace a tak dále. Čili to je proces, který nyní probíhá, proces určitého přeskumu. Eh, měli bychom zabránit nezamýšleným účinkům eh, v tom přechodu od solvenci 1 k solvenci 2. Takže a právě proto vycházíme z toho, té sazby, která byla používána ve všech těch eh, předběžných studiích. Když se na to díváme eh, holisticky, eh, tak já si myslím, že je to spíše orientováno na tu stránku těch penzijních fondů. Pokud jde o české pojišťovnictví, tak to už je součástí toho režimu, jak z hlediska těch, toho období návratnosti, kritérií a dalších. A pokud jde o penzijní fondy, tak jak víte, tak tam chybí zatím ten prvek té analýzy solventnosti. Pracujeme na tom celostním pohledu i pro penzijní fondy, abychom eh, to, jak si obdařili, trošku eh, větším eh, ohledem na realitu. Protože když, se, když přistupujeme k těmto dlouhodobým závazkům, tak jsou pouze dvě možnosti. Jak je zafinancovat. Buď zvýšíme příspěvky, nebo snížíme tedy ty benefity, které z toho potom plynou. To eh, je, to musí být řečeno transparentně. A tím neříkáme, že by se to z hlediska dozoru mělo řešit eh, nějakým netransparentním způsobem. Ne, to ne. Ale eh, potřebujeme čísla k přijímání rozhodnutí a potřebujeme realističnější vyhodnocení situace. Tomu říkáme právě celostní přístup. Eh, pokud jde o ty pohledávky u penzijních fondů. Děkuji a Petr, poslední, poslední otázka. Frage richtet sich an eh, Herrn Enria. Wir hatten am... Děkuji. Otázka na pana Enriu. zajímalo, jestli se toto nějakým způsobem vylepšilo, protože podle našeho názoru by vlastně to eh, zkreslilo soutěž mezi malými ratingovými agentury, agenturami a během krize se ukázalo, že by bylo dobře vlastně narušit to dominanci těch velkých ratingových eh, standard. A druhá otázka, co se týče technických norem, Eh, jestli se respektuje zásada, že by existovala tedy nějaká grace period eh, pro malé agentury, které by mohly schromažďovat malá data, tedy že, že by se s tím mělo nějakým způsobem počítat. Jak to tedy tady vypadá? Thank you, Andrea.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 předsedo. Pan Langen je na cestě do Bruselu, ale bohužel uvízl v nějaké zácpě, takže mě požádal, bych řekl několik slov. Budu tady stručný. Ten předložený kompromis na přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcí opatření lze jistě podpořit. Náš požadavek, tedy za parlament, eh, po evropských minimálních standardách, co se týče ochrany spotřebitelů a požadavku na kvalifikace, na eh, registraci eh, různých zprostředkovatelů, ten byl splněn, to si myslím, že je velmi pozitivní. Bylo by možné eh, se dotknout řady dalších bodů, ale myslím, že všichni chceme hlasovat. Werner Lange mě ale výslovně požádal, abych poděkoval stínovému zpravodaji a především také spolupracovníkům eh, eh, ze sekretariátu eh, Econ, Sata Žarmalika a dalším a prosí o pozitivní odhlasování tohoto kompromisního návrhu. Děkuji. předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji za možnost uh, vám poskytnout aktuální informace po schválení uh, nařízení o nařízení, tedy PRIPS. Dámy a pánové, ta myšlenka je jednoduchá. Běžní střelatelé potřebují jasné, jednoduché informace o nákladech, které zaplatí a riziku, kterému se vystavují dokument KIT poprvé zavádí společnou normu informací pro všechny typy investičních produktů, které e, vlastně zakládají výnosy na výkonnosti aktiv, které nejsou přímo zakoupeny investorem. PRIP se týká investičních fondů, investičního životního pojištění a strukturovaných produktů a všechny se spolehají na kombinaci finančních nástrojů, výnosů nebo referenčních hodnot, které určí, kolik e, drobný investor dostane. Všechny tyto investiční produkty nabízené drobným investorům po 31. prosinci 2016 musí plnit tato pravidla. V jádru PRIP chce vlastně vyloučit komplexnost a nesrozumitelnost na základě jednotného formátu ne více než třech stránkách. Po dohodě v Evropském parlamentu a v Radě v loňském roce ESA vytvořila společný klíčový informační dokument a Steve Major vám poskytne konkrétní informace. Chtěl bych jenom velmi krátce vysvětlit podrobněji práci Evropské komise, která byla zatím odvedena na podpoře evropských orgánů dohledu a na dokončení pravidel pro klíčový informační dokument. Proto, aby výsledný KID byl užitečný pro spotřebitele, komise zadala subdodavateli provádění spotřebitelské studie. A tato studie poskytla jasné informace o tom, jak prezentovat informace, které, kterým budou nejlépe spotřebitelé rozumět a jak jim pomoci srovnávat jednotlivé investiční produkty. Testování se spotřebiteli bylo vedeno v deseti členských státech, které byly pečlivě vybrány, aby pokryly co nejširší zeměpisné pokrytí. Také byly vybrány, aby odrazily jednotlivé specifičnosti a úrovně rozvoje trhu pry v své Evropě. Aby návrh systému KID dobře fungoval v širokém prostředí produktu PRIPS. Studie byla zkoušena jak se strukturální produkty investičními fondy, ziskovými životními pojistkami a s dalšími tedy možnostmi, kde investor nemá informace o základové investici. Pokud jde o prezentaci eh, rizika, pokud jde o informace o nákladech, spotřebitelé dávají přednost eh, shrnutí. Nemají rádi podkategorie a příliš podrobnosti. Prezentace rizika je klíčová. Jednotluchý ukazatel, který byl použit například u nástroje UCIT, je nejlépe vnímán spotřebiteli. Klasifikuje produkt do rizikové kategorie na stupnici od jedničky do sedmičky na základě celkového rizika. Nezahrnuje další rozdělení na typ trhu, na riziko spojené s likviditou nebo na uvěrové riziko. Je důležité, aby KIT neobsahoval minulé informace, ale soustředil se spíše o budoucích výkonnostních scénářích. Studie ukázala, že výkonnostní scénáře jsou nejlépe vnímány, pokud se opírají o čisté výkony, to je po odečtu nákladů. Spotřebitelé také nemají rádi grafy, ale mají radši tabulky. Nákladové informace jsou nejhůře srozumitelné pro spotřebitele. Spotřebitelé špatně rozumí různým typům nákladů, jako jednorázové náklady, průběžné, náhodné náklady a, tak, a také jejich rozdělení. Spotřebitelé si přejí jednoduchou prezentaci a obecně se spolehají na celkově číslo vádějící náklady, ne na, na rozdělení. Dodavatel London Economics a Ipsos dokončují studii a měli by ji zveřejnit v říjnu a rád odpovím na otázky týkající se studie a ještě nyní vám děkuji za pozornost. Děkuji. Pane Gendlu, a nejdám slovo panu Majorovi, který předsedá společnému výboru. Děkuji, pane předsedo, skutečně zhrnu práci na PRIPSu a tým zde bude také, aby zareagoval na otázky, které asi přijdou v následujících hodinách. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem rád, že mám tuto možnost jako současný předseda společného výboru tří evropských orgánů dohledu, abych informoval Ekon o práci na regulačních technických normách podle nařízení PRIPS. Práce na klíčovém informačním dokumentu PRIPSu je jednou z nejdůležitějších eh, úkolů, který byl zatím podniknut společným výborem, zejména pokud jde o význam pro ochranu investorů a spotřebitelů. Jak už jsem řekl v minulosti, KID bude nejviditelnějším důkazem o práci orgánu dohledu pro průměrného občana v Evropě. Ty práce byly zároveň v roce 2012 a zintenzivněly svou snahu po politické dohodě na nařízení PRIPS v dubnu 2014. Chci zdůraznit otevřený a transparentní přístup evropských orgánů dohledu, jak byl patrný ze zveřejnění dvou diskusních materiálů a vytvoření konkrétního panelu expertů z oblasti zástupců spotřebitelů z univerzitního prostředí a samotné odvětví. Naším klíčovým krokem bude zveřejnění konzultačního dokumentu o návrhu RTS v listopadu. Evropské orgány dohledu těží z, exten- z rozsáhlého testování spotřebitelů ze strany Evropské komise. Klíčové zajistit, aby politické volby byly skutečně v souladu s, se zpětnou vazbou od skutečných spotřebitelů. Myslím si, že úspěch KIDu bude záviset na prezentaci a obsahu dokumentu. Evropské orgány dolů tedy soustředí své úsilí prozatím na dva hlavní aspekty, tedy s cílem splnit termín 31. března 2016. Avšak během práce se jasně ukázalo, že je tu vel, významná interakce mezi technickými normami a revizí KIDu a splnění tedy poskytnutí výsledků KIDu. Je třeba, abychom uvedli do souladu termíny pro technické normy, aby globální balíček byl k dispozici koncem března. Budeme kontaktovat spoluzákonodárce a komisi na toto téma. Nyní několik slov o třech klíčových aspektech, které jsou řešeny Evropským orgány dohledu. Chtěl bych zde zdůraznit, že diskuse pokračují v rámci našich orgánů dohledu a závěrečné rozhodnutí o tom, co bude v konzultační okum zatím nepadlo. Avšak pokusím se poskytnout poslancům co možná nejasnější informaci o orientaci práce. Jsem k tomu, že naše orgány dohledu vezmou v úvahu veškeré komentáře v závěrečných měsících. Jde o zveřejnění rizika, náklady a návratnost. Nejdříve riziko. Je zřejmé, že ukazatel rizika v KIDu bude hlavním prvkem, který, který bude spotřebitel brát v úvahu při rozhodování o investici. Zabývali jsme se optimálními způsoby, jak prezentovat indikátor rizika v KIDu a metodiku, která bude vypočít, vypočítávat úroveň rizikovosti konkrétního produktu. Pokud je o prezentaci, budeme vedeni zejména zpětnou vazbou z, z testů se spotřebiteli. Jak už jsem uvedl, v tomto směru co nejjednodušší prezentace je ta asi nejlepší. Pokud je o metodiku, tři z přístupů stanovených v našich technických diskusních materiálech jsou zvažovány. Jeden přístup by byl využít kvalitativně a kvantitativní kritéria, další by byly čistě kvantitativní. Pečlivě jsme analyzovali zpětnou vazbu pro náš technický diskusní materiál, abychom zúžili politické volby v této oblasti, abychom zajistili, že vezmeme v úvahu celou škálu jednotlivých typů produktů PRIPS. Chci zdůraznit, že neexistuje dokonalé řešení, pokud jde o zjištění rizika. A vždy půjde o vyvažování. Čím jednodušší prezentace, tím je menší rozdíl mezi produkty z hlediska rizikového profilu. Ale spolehlivá a silná komunikace o riziku je klíčová pro důvěru retailových investorů. A věříme, že naše závěrečné návrhy pokud je o zveřejně rizika, budou klíčové. Nyní náklady. Víme, že řada spotřebitelů nevěnuje dostatečnou pozornost nákladům, když rozhodují o investici. Z toho hlediska je pozitivní, že nařízení PRIPS předpokládá, že informace o nákladech budou dostatečně výrazné v dokumentu KID. Také čelíme zvláštním výzvám, pokud je o hodnocení informací o riziku, když srovnáváme náklady různých produktů s různou strukturou nákladů. A na tuto výzvu jsme se soustředovali, pokud jde o technickou normu o zveřejnění nákladu. Klíčovým cílem je poskytnout globální informaci o nákladu a to by měla zahrnovat jak explicitní, tak implicitní náklady. Je také důležité zachytit náklady, které jsou jednorázové a náklady, které jsou průběžné. Věříme, že se nám podaří učinit značné pokroky u transparentnosti a zajistit rovné podmínky pro mezi produkty. Pokud je o naší práci na PRIPSu obecně, musíme vzít v úvahu specifické rysy jednotlivých produktů. V kontextu nákladů dobrý příklad by bylo biometrické eh, eh, riziko zohledněné u pojištění. A tady vezmeme v úvahu význam informace pro investory. Poslední bod se týká zveřejnění o potenciální návratnosti PRIPu. Zvažovali jsme několik možností pro zveřejnění této informace. Takzvaný scénář, co se stane když, pravděpodobnostní přístup nebo kombinace obou. Podle první možnosti poskytoval produktu popíše, jak bude fungovat produkt v jednotlivých tržních podmínkách, ale nebude poskytnuta informace o pravděpodobnosti tohoto scénáře. Druhá možnost bude spočívat v definování eh, scénáře, který se bude týkat také pravděpodobnosti návratnosti. Pravděpodobnost může nebo nemusí být zveřejněna v eh, sadě KIR. Bude to znamenat skutečnou výzvu pro retailové investory při vnímání pravděpodobnosti a informace o pravděpodobnosti. Jednodušší informace bude zřejmě lepší. Věřím, že tento stručný úvod byl užitečný a těším se na vaše názory, co se týče naší práce o PRIPSu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Majore. A nyní dám slovo panu Bajetovi. Nevím, jak dlouho budete hovořit. Pan Niedermayer musí odejít za pět minut šest. Výborně, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dívám se na předsedu, který je nejsilnější a nejkrásnější a moje otázka je pro vás. Eh, tedy nařízení o klíčových informacích pro investory, to je legislativní návrh, který chtěl Evropský parlament vyvážit, aby ta ochrana byla pro malé investory vyváženější, aby ty informace byly dostupné a úplné z hlediska charakteristiky finančních produktů, které jsou často složité a kde ty profily rizika jsou různorodé. A hlavní obavy, které byly vyjádřeny vyjadávacím týmem, se týkaly skutečnosti, že dokument a klíčové informace nejsou v první řadě určeny pro informace investorů pro adekvátní rozhodnutí v oblasti investic, ale aby pomohli původcům prodávat svůj produkt. Takže technický dokument vypracovaný orgány dohledu se soustředuje na aspekty, které jsou klíčové pro tuto legislativu, to je výběr rizikových in, indikátorů scénáře výkonnosti a prezentování finančních nákladů souvisejících s vybraným produktem. Uvítal bych váš názor, jaký má být přístup, pokud jde o rozdělení příjmů což bude nezbytné jak pro výpočet rizika, tak pro scénář výkonnosti u jednotlivých finančních produktů. Aby je minání zadou Evropský parlament prosazoval, aby přístupy, které spočívaly v tom, že se budeme spolehat pouze na minulou výkonnost, není vhodným kritériem, který zajiští přesnou predikci výkonnosti a rizika do budoucnosti. Tudíž přístup C, který uvažován se více opírá o parametry, které vycházejí ze současných tržních cen příslušných aktiv, protože to zahrnuje veškeré faktory rizika a také to má větší míru predikce pro spotřebitele, aby bylo možné zvážit tedy rizikovost finančního produktu a případné ztráty. Můžete nám tedy vysvětlit výhody tohoto přístupu oproti těm čtyřem ostatním a jaké jsou překážky a jaké obtíže souvisí s kvalitou dohledu a kvalitu tedy produktu, který se opět tento postup. A nyní slovo má pan Niedermayer. Thank you very much, Chair, and thanks for taking it to... Děkuji a děkuji, že jste vzal v úvahu uh, to, že musím odejít. Hovořím za, Pety, e, za kolegyně Pety Kainen, takže se můžete na ní obrátit s otázkami. Ona chce poděkovat orgánům eh, ESA za dobrou práci, které reflektují záměry parlamentu, souhlasí s analýzou třech různých typů rizik. Co se týče prezentace, má pocit, že by bylo lepší, kdyby všechna tři rizika byla prezentována dohromady v jednom grafu, aby byla zajištěná kompatibilita a snadná srozumitelnost pro uživatele. Také si myslí, že otázka času je důležitá, to znamená množství a charakteristika rizik a jejich změny v čase. To by mělo tedy eh, být reflektováno ve volbě modelů a parametrů, co se týče třeba eh, aktiv, jestli co se týče třeba eh, vázání podkladových aktiv na výkonnost, na výkonnost třeba akcí mm, ropy. Eh, typo rizik by bylo signifikantní, ale pouze z dlouhodobého hlediska a jestli je možné toto brát v úvahu tak, aby tomu klient eh, rozumět. S tím je spojena otázka, jestli jste věnovali nějaké, eh, nějakou pozornost souhrným indikátorům, jestli máte nějaké předběžné výsledky na základě testování spotřebitelů a co se týče scénářů výkonnosti a nákladu, Stejná otázka se týká prezentace eh, scénářů výkonnosti a nákladů. Paní Petikainen považuje za důležité, aby scénáře výkonnosti byly eh, provázány ze scénáři eh, nákladů. Kumulativní účinek nákladů, jak už zde zaznělo, by měly být reprezentovány nebo prezentovány tak, aby to bylo co nejsrozumitelnější pro zákazníky, protože víme z minulosti, že kumulativní povaha nákladů je taková, že retailový investor ji těžko rozumí. Váží si skutečnosti, že eh, agregace nákladů je obtížná mezi různými pripsy a různými náklady. Jakým způsobem si myslí orgány ESA, eh, že je možné dosáhnout eh, tedy důvěryhodnosti výsledků prezentování kumulativních nákladů. Tolik tedy k jejím otázkám a Předem děkuji za odpovědi. Děkuji, pane Niedermayere, a dám otázku dalším kolegům. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda hovořila za uh, Saida Kamala, našeho stínového zpravodaje, který bohužel dnes nemohl přijít. Ale co se týče uh, nepřítomnosti našich dalších poslanců, uh, myslím, že by měli věnovat více pozornosti ochraně spotřebitelů a, náš, a <clears throat> naše dnešní účast tomu neodpovídá. Uh, Dostala jsem eh, od doktora Kamala nějaké poznámky, ale mnoho z nich eh, jste už vlastně zodpověděli. Takže za to děkuji. A myslím, že ten náš společný cíl KIDu Pripse je vypracovat uživatelsky přátelský dokument, který pro retailové investory zajistí srozumitelnost produktů a e, je dobré, že už proběhla druhá veřejná konzultace. Vyplývá z toho, že chceme zajistit dobrý výsledek. Doufám, že další veřejná konzultace proběhne ještě předtím, než, dosta- než vlastně se nám podaří prohlasovat finální návrh. Tomu napomůžou i výsledky spotřebitelského testování, které komise dnes prezentovala. Je dobré slyšet, že je to e, užitečný testovací proces a že generální ředitelství již má na základě této analýzy užitečné výsledky. Ráda bych, eh, aby náš výbor také eh, získal finální zprávu eh, k tomuto, bylo by velice užitečné takto postupovat i při přípravě dalších typů legislativy, abychom lépe chápali, jak investoři činí svá rozhodnutí při nákupu produktu. Mimo vypracování užitečného KIDu je agregace nákladů důležitým aspektem, eh, tak jak zde již zaznělo. Také rozumím té myšlence v rámci konzultace s eh, spotřebitelskými panely, že dávají přednost jednoduchému eh, jednoduchému číslu, ale nevím, jestli vlastně eh, by to spíše nezakrývalo eh, tedy skutečné náklady. Je důležité, aby veškeré náklady, které mohou dosáhnout vysokých čísel, by bylo možné rozdělit tak, abychom porovnávali to správné záležitosti, tak abychom tedy eh, vlastně porovnávali stejné se stejným, vstupní a výstupní náklady, eh, náklady na řízení. Myslím, že eh, investoři by tyto informace měli mít dispozici, kdyby si to přáli. A hovoříme-li o MIFIDu a jeho interakci s tímto dokumentem, tak MIFID má minimální požadavky, které umožňují maximální efektivitu a myslím, že toto jednotné číslo by k tomu nepřispělo nákladům. Takže eh, byla jsem ujištěna panem Majerem v jeho prezentaci, že se snaží skoordinovat akty delegované eh, pravomoci v rámci MIFIDu eh, s tímto nařízením pro PRIPSem, takže to je velice uspokojivé. Také je důležité, abychom se snažili pochopit, jaké produkty vlastně budou spadat pro PRIPS bylo by dobré toto ještě dále vysvětlit. A eh, poslední otázka doktora Kamala, které jste se již částečně vyjádřili, eh, co se týče tříd rizik. On vycházel z toho, že by měli vycházet z KIDu QSIC, kde eh, vznikla podobná škála nákladů. Je důležité, abychom měli jednotlivé nebo jednoduché třídy rizika, kterým by investoři rozuměli je také dobré, abychom měli jednoduché eh, analýzy, které by zbytečně nepřetěžovaly investory. Takže eh, je dobré i zvážit náklady pro ty, kteří toto budou vypracovávat. Děkuji, pan Svinber a nyní pan Kingold. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád omezil jenom k tomu, co zde ještě výslovně nezaznělo. Děkuji za pečlivou práci. Ten třístránkový dokument teď ještě potřebuje 160 stránkový dokument, který se zabývá jenom dvěma otázkami. Z toho vyplývá, že je to opravdu náročný úkol, když komplikované eh, aspekty máme stručně a jasně vysvětlit a zabránit eh, distorzi trhů na druhou stranu se snažíme o eliminaci špatných produktů z trhu, takže skutečně se jedná o obrovskou výzvu. K těm různým variantám, které byly prezentovány, jak prezentovat ty náklady. Buď tedy uh, celkový poměr nákladů, anebo ta druhá varianta, redukce a výnos. E, těžko se to, těžko se to, těžko se to chápe. Mě by zajímalo, jestli na základě toho spotřebitelského testování k tomu máte nějaké informace a zajímalo by mě, jestli jste uvažovali o něčem poněkud jednodušším, to znamená snížení bohatství, protože tomu by většina spotřebitelům eh, lépe rozuměla. Jak vypadá, jak si prostě potenciální výnos v poměru, jak si prostě k celkovému jmění. A za druhé, co se týče, jaká jsou ta rizika a co za ně dostanu. Tady je potřeba ještě poskytnout e, další informace v KIDu a to je odpovídající scénář výkonnosti a na základě jakých e, předpokladů e, se tyto scénáře vypracovávají. Ty scénáře výkonnosti nebude vůbec snadné vypracovat a mě by zajímalo, jak chcete zajistit, aby vůbec bylo možné porovnat ty různé scénáře, které budou vypracovávat tedy eh, tvůrci těch finančních produktů, podle jakých kritérií budou postupovat, je-li nutno zajistit. To zdá se, že komise eh, z toho má velikou legraci, nevím, čemu se směje. Tedy chci se zeptat, jak mají vypadat standardizovaná kritéria a jak zajistit, aby toto skutečně fungovalo. A co se týče těch rizik, prováděli jste nějaké eh, testování eh, úvěru a likvidity a s jakým výsledkem. A konečně chci zdůraznit, že i já tomu rozumím tak, že jste se věnovali dvěma hlavním eh, problémům v rámci, eh, tedy v rámci toho dozoru, ale co parlament jako takový se zabývá udržitelností eh, finančních trhů. Eh, parlament chce tedy při tvrzení, že něco je udržitelné, vycházet ze spolehlivých kritérií Doposud toto ujištění nemáme a já bych rád požádal komisi a orgány ESA, aby začaly pracovat na těchto aktech v delegované pravomoci eh, z tohoto hlediska. je důležité tedy přestat, přestat, přestat mm, mm, mm, eh, zastírat, zastírat tu realitu. Děkuji pane Gigole, a nyní dám slovo nejprve komisi panu Genrovi. Um, so if I understand correctly, I'm mostly gonna...